prezident. Eine Minute. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erkläre die. Dámy a pánové, zasedání přerušené 17. ledna 2013